za to, že řekl, že e, tato zpráva může být i spolu základem skutečně solidního systému. Děkuji paní Ferrero, tím uzavírám rozpravu budeme zítra hlasovat a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je otázka k ústnímu odpovězení na komisi o Evropském nástroji finanční stability, Evropském mechanismu finanční stabilizace a dalších budoucích opatření. A tato otázka přichází z hospodářského a měnového výboru. Dostal jsem seznam účastníků a také autorky této otázky, která má slovo na pět minut. Je to paní Sharon Bowles. Thank you. Um... Děkuji, pane předsedo. V celé řadě eh, otázek se teď cituje eh, rčení ďábel tkví v detailu. A týká se to také trhů. Ale přitom je třeba říct, že e, někdy se překotné e, konání e, projeví horším výsledkem, než jsme si původně mysleli. Já už jsem takto hovořila, když věci trvaly zase příliš dlouho ohledně detailů, jak zachránit Řecko. Eh, my jsme chtěli detaily eh, po eh, celé měsíce. My jsme ty ďáblové, kteří hledají detaily a chceme jich čím dál tím více. 11. května byl ustaven Evropský mechanismus finanční stabilizace za pomoci evropského rozpočtu. Hodně dlouho se to všechno protahovalo, takže to najednou nestačilo a proto 7. června vznikl Evropský nástroj finanční stability. Eh, možná, že by to mělo eh, být eh, příště všechno rychlejší, bylo by to i levnější. Takže jak to vypadá s výsledky a důsledky těchto nástrojů a jejich fungování? Je tady samozřejmě další věc, byla by velmi, bylo by velmi špatné, kdyby se zachraňovaly banky, které eh, půjčují eh, špatně a nezachraňovaly se malé a střední podniky. Takže jak eh, tedy, jak tedy postupovat, eh, když ten růst je tak zásadní a malé a střední podniky by měly být v předvoji? V rámci solidarity Evropské eh, unie jsou země, které nech, jsou v eurozóně a chtějí se připojit ke stabilizačnímu mechanismu, měly by mít tuto možnost, i kdyby kvůli tomu měla být změněna pravidla. Obecněji řešeno, tak jak to bylo ve výboru včera eh, vysloveno, eh, potřebujeme eh, také, aby se členské státy více podílely na jednotlivých krocích a jednali odpovědnost, odpovědně. A další otázky, jak bude vlastně probíhat koordinace bude ta alokace eh, prováděna na základě poměru 2 ku 1 a jaký je vztah mezi jednotlivými úrokovými mírami eh, jak to bude vypadat. Budou instituce rovnocené, teď myslím ESFS a Mezinárodní měnový fond, a nebo tomu bude jinak? je tohle eh, všechno ten správný postup eh, ku předu? Eh, měl by měnový fond být v předstihu anebo obráceně? mají se nejprve využít možnosti evropského rozpočtu, anebo se má okamžitě eh, jednat na té nad, uh, unijní úrovni. A pak je tady ještě otázka euroobligací, společné úrokové míry. Uh, to je jedno z, pak tržní síly jsou ohroženy. Tržné, tržní síly teď nejsou zrovna velice populární. Trochu pospávali, když Řecko a další kráčeli k zadlužení, ale ale jsou tady k tomu určité eh, důvody, eh, které jsou zakořeněné v tom zero risk rate. Kdyby tady něco takového neexistovalo, tak by eh, banky postupně se zbavovaly těchto eh, rizikových eh, obligací a my bychom teď nemuseli banky zachraňovat stabilizačními mechanismy. A ty stresové testy, které nadcházejí, by byly mnohem méně stresové. Součást nového hospodářského vládnutí je třeba třeba stanovit priority i v krát, e, střednědobém a dlouhodobém horizontu. A e, pak je tady otázka e, postupu při příliš velkém deficitu. Máme teď možnost se prostě zabývat to, tí, máme se tady možnost zabývat tedy kapitálovou přiměřeností z toho pozitivního aspektu. Eh, komise také eh, vyjádřila vůli eh, do těchto postupů začlenit víc Evropský parlament a náš výbor se těší na to, že se tohodle všeho velice aktivně zúčastní. Děkuji. Děkuji mnohokrát Sharon Bousova. a nyní má slovo komise a já žádám pana komisaře Barniera. Děkuji paní předsedkyně a e, budu tedy hovořit, jak jste jistě chápete, jménem kolegy Oliho Réna který by nepochybně eh, o věci hovořil do větší hloubky. Sherbow se zmínila i o andělech. Já nevím, když se hovoří o finančních službách, jestli eh, se kolem toho pohybuje hodně andělů. Každopádně bych eh, paní Bowlesové chtěl říct, že ano, ďábel tkví v detailu a proto se pokusím odpovědět co nejpřesněji na její otázky. O jaké výši jednáme, když hovoříme o evropském nástroji finanční stability a jaký je vztah eh, s vlastními zdroji. Eh, Jedná se o 60 miliard eur pro Evropský nástroj finanční stability, ale pak je tady článek 2, bod 2 nařízení 407, eh, který omezuje právě rozpětí dostupným v rámci stropu vlastních zdrojů pro prostředky na platby je to tedy 1,24 hrubého národního důchodu Evropské unie. Takže kombinovaný eh, strop eh, na eh, ty předzáruky nemůže eh, překročit 1,23 během rozpočtového roku. Takže to je konkrétní odpověď k této otázce. Druhá otázka. Bude komise posuzovat dopady těchto dvou nástrojů? ohledně evropského mechanismu finanční stabilizace musí komise v následujících šesti měsících po ustavení tohoto mechanismu a následně každých šest měsíců připravit zprávu o fungování tohoto systému, která bude předložena radě a e, parlamentu. Bude se jednat tedy o e, zhodnocení dopadu a Evropský nástroj finanční stability, ten je mezi vládním nástrojem a není tedy předmětem nutně takovéhoto e, posouzení dopadu. Třetí otázka, jak to tedy vypadá s ochrannými opatření, které by bránily možnému dominovému efektu na úvěrování Evropskou investiční bankou, tak tady není přímý dopad. E, Evropská investiční banka bude prostě se zabývat zprávou likvidity a některými funkcemi takzvaného back office pro Evropský nástroj finanční stability a nebude tedy půjčovat jménem tohoto nástroje. Čtvrtá otázka. Nebylo by lepší, kdyby ty, ty nástroje existovaly již před krizí, e, jak to bude vypadat s právním základem. Pracujeme na případných návrzích, e, jsou e, ladu s pracovní skupinou, které předsedá Eh, předseda Van Rompuy. Jaká je role Evropského parlamentu? Evropský parlament bude informován o jakémkoliv vývoji, co se týče těchto nových postupů a právní charakter, eh, právní zakotvení těchto, eh, této účasti parlamentu bude se odvíjet od právních návrhů, tak jak to stanovuje smlouva pak jak je to mu tedy s koordinací Eh, bude se tedy jednat v souladu s Mezinárodním měnovým fondem eh, a tak se postupuje obvykle. Eh, další otázka, jak reagovat na případné potřeby zemí, které nejsou členy eurozóny. Tyto členské státy, pokud to bude nutné, mohou se odvolat na stávající nařízení v loňském roce eh, byl tento strop zvednut až na 50 eh, miliard eur a 15 miliard eur už bylo vlastně poskytnuto eh, Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku. A podmínky půjček a, a jsou mnohem ještě Eh, příznivější než u Evropského eh, nástroje finanční stability. A teď jako právní základ, tak to byl článek 122 pro tento mechanismus finanční stabilizace, protože komise a rada jednali v urgentní situaci, kdy některé členské státy měly co dočinění s vážnými problémy které se vymykaly jejich kontrole. Komise a rada byly eh, pod extrémním tlakem a museli jednat rychle, aby zachránili euro a to by bylo těžko slučitelné s nějakým dlouhým postupem, e, ve kterém by tedy hrály roli některé národní parlamenty. I Evropský parlament e, v jednom usnesení přijatém v dubnu 2009 vyzval komisi, aby přijala nařízení ohledně pomoci státům na základě tohoto článku 122. Takže já jsem se snažil maximálně přesně odpovědět e, paní Sharon Ball na základě jejich otázek. A teď se dostáváme k řečníkům jménem jednotlivých frakcí. Jako první ehm, má slovo Otmar Karas eh, za frakci eh, Evropské lidové strany. Eh, jednu a půl minutu máte, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, ehm, Zaprvé bohužel nemohu teď se věnovat ehm, znevažování parlamentních práv a v souvislosti s tímto ochranným systémem, ale chtěl bych se držet tématu. Finanční trh a stabilizační kontrolní mechanismy z našeho pohledu nahrazuje vybudování evropské, pardon, nenahrazuje vybudování Evropského měnového fondu. Jsem toho názoru, že potřebujeme tady roli evropských bank v prvním kroku proto, abychom vybudovali nezbytný systém kapitálových požadavků pro evropské ratingové agentury a v druhém kroku pro vybudování Evropského měnového fondu. Stabilizační mechanismy finančních trhů nám ukazují, jak akutné, akutní jsou reformy finančních trhů, ale zároveň nám také ukazuje absenci krizového mechanismu. A e, také ukazuje, e, že e, jsme politická unie, ekonomická měnová unie a pak budeme sil, potřebujeme i silnější Evropu. Nejlepší mechanismus stabilizační eh, je z mého pohledu dodržování maastrichtských kritérií, dodržování ehm, eh, paktu růstu a stability. Realizace vnitřního trhu a politika hospodářské soutěže, která vlastně vychází eh, z ofenzivního výzkumu, tak abychom dospěli k růstu a zaměstnanosti a nemuseli příliš vyčerpávat daňové poplatníky. Děkuji za eh, frakci eh, socialistů a demokratů. Paní Podimáta, dvě minuty. Pane komisaři, děkuji, pane, paní, paní předsedkyně. Je zřejmé, eh, že Zřízení Evropského mechanismu finanční stabilizace je velice důležité pro ochranu jednotné měny a stabilitu eurozóny. Evropský parlament, který již dávno požadoval na radě, aby takto rozhodla, toto rozhodnutí uvítal. Toto rozhodnutí pro vytvoření Evropského mechanismu finanční stabilizace eh, je sice poměrně pozdní, ale je to dobré, je to vlastně myšlenka solidarity eh, na mezinárodních trzích. Centrální banka prokázala stejnou solidaritu tím, že se rozhodla eh, zasáhnout na trh s obligacemi. To je postup, který je v souladu eh, s duchem rozhodnutí ministrů eurozóny. Jsou to ovšem eh, provizorní mechanismy a pokud se pokud budeme chtít opravdu poučit z krize, tak je zřejmé, že nesmíme čekat na příští krizi, abychom eh, potom opět zjistili, že jsou tady nějaké slabé stránky v eurozóně a že je potřeba zasáhnout. Dnes musíme vytvořit trvalé, stále stabilizační mechanismy, které budou mít především ovšem preventivní úlohu. Nedávné sdělení eh, Komise pro posílení mechanismu kráčí správným směrem, ovšem nesmíme zapomínat na to, že náš hlavní cíl je stabilní obnova evropského hospodářství a proto je potřeba vytvořit rámec, eh, který se nebude zabývat pouze finančním ozdravením, ale také eh, vytvoření nových pracovních míst, sociální soud, prohloubení sociální soudržnosti a tak dále. Proto nesmíme uvalovat sankce, ale naopak přicházet s podněty a s opatřeními, které umožní rovné zacházení se všemi členskými státy Evropské unie a také s jejich občany. Děkuji, paní Pérez, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, jak víte, tento parlament se radoval nad tím, že solidarita konečně vznikla. I když řada z nás lituje toho, že to trvalo několik měsíců od iniciativy předsedy Hermana Van Rompuya, který svolal mezinárodní, pardon, mimořádnou radu k této otázce 11. ledna. Mezitím trhy pracovaly dál. Když se zabýváme touto evropskou iniciativou Solidarity, je třeba také se podívat na naše východiska a musíme uznat, že tato situace vznikla proto, že to, to řízení eurozóny asi není ideální. Kolega Otmar Karas hovořil o paktu stability. Já mám pocit, že samotné používání eh, aktu, eh, paktu stability nestačí a že od samého počátku jsme podceňovali eh, tato rizika hodnocení rozdílů státního dluhu jednotlivých členských států. Nyní tedy máme eh, mechanismus, který byl vypracován poměrně rychle, jak jste připomněl. Také tady bylo připomenuto, že už od eh, října 2008 a od eh, vytvoření nástroje platební bilance se o tom hovořilo. Hovořilo se o tom, že bychom se měli zabývat článkem 122. Eh, dělali jsme to tedy v rychlosti, ale rychlost není někdy nejlepší rádce. Říkal jste, že budete studovat případné návrhy o prodloužení fungování takového mechanismu. Já doufám, že přijdete s trochu ofenzivnějšími návrhy v této oblasti, protože jsme si jisti, že taková oblast, jako je eurozóna, potřebuje nejen řádné řízení, abychom se, jak se zbavili rizika podobných situací v budoucnu, ale v okamžiku, kdy už taková situace je, tak je třeba, aby ten mechanismus byl stálý. Ještě bych chtěla vyjádřit politování nad tím, že členské státy míst to eh, vydávání eh, eurobondů dali přednost takzvanému special purpose vehicle. My jsme se už kladli otázku nad funkčností eh, takovéhoto nástroje na trhu. A, a, řečnice byla přerušena. Jetzt kommen wir zu den Rednern. A teď už se dostáváme k postupu Catch the Eye. A Měla jste dvě minuty a mluvila jste dvě a půl minuty. Ah, um ano, to je dobrá cesta postupovat tak, jak eh, jste navrhla mimo mikrofon. A tím bychom neubírali čas jiným řečníkům. Děkuji vám za pochopení. A teď se podíváme na postup Catch the Eye a První má slovo paní Badesku, jedna minuta. Devátého května ministři finanční členských států rozhodli, že vytvoří Evropský mechanismus finanční stabilizace. Tento mechanismus patří do legislativního balíčku eh, opatření pro no, ochranu eura a vylepšení finanční situace členských států. Tento mechanismus by měl být používán efektivním způsobem v situaci, kdy členské státy už nedokáží konsolidovat svou vlastní, eh, svými vlastními silami finanční situaci. Eh, takže tím by tedy situace takového členského státu mohla být konsolidována. Evropská unie tímto způsobem řeší krizi, na kterou nebyla dostatečně připravená. Pan komisař Barnier, pane komisaři, vzhledem k tomu, že tento mechanismus je přechodný a platí na tři roky a vzhledem k tomu, že Evropská unie musí rychle reagovat v případě, že dojde ke krizovým situacím, zajímalo by mě, jestli si myslíte, že bude tento mechanismus stanoven eh, natrvalo a jaké budou eh, další opatření. Děkuji, pan Obermeier, minuta. Bitte, Sie haben das Wort. Děkuji, paní předsedkyně. V případě krizí eh, v některém členském státě by ostatní členské země neměly vypomáhat, eh, ale měly by eh, vlastně tady předkládat ještě záruky. Ovšem, tady jde o to, že státy v Evropské unii mají velké finanční rozdíly a finanční poměr, rozdílné politické poměry a ten problém se vlastně takto přesouvá a občan se velmi e, často e, stane tím, kdo za to platí. A navíc je tady otázka ratingových agentur. E, tady je snaha mít co nejmenší úvěrový kapitál a proto bychom tady měli zapůsobit ovlivně také tyto agentury takže nemělo by smysluplné, kdybychom tady zakládali eh, nějakou veřejně právní eh, společnost, která bude mít eh, velkou kompetenci, ale potom bude pod vlivem ratingových agentur. Takže si pokládáme otázku, jestli je tady zajištěna neutralita. To opatření je málo promyšlené a bude tady nebezpečí, že členské státy tady vlastně budou potom platit za cizí dluhy. Pan Rybik, také jedna minuta. Paní předsedkyně, uh, Eh, pane komisaři. Já si kladu otázku stabilizace a to, jak dosáhnout ekonomického růstu. Otázka se týká samozřejmě rozpočtu 2011, o tom se právě jedná. A znáte položky, které by vedly ke zvýšení zaměstnanosti? Jak můžeme podpořit malé a střední podniky více a jak získáme více a Eh, lepší podniky, podnikatele. To je otázka eh, stabilizace, protože když budeme mít lepší hospodářské výsledky, tak to potom můžeme eh, více přerozdělit a budeme mít v Evropě úspěch. A ten program, který tady máme, to je něco, co by nás v budoucnosti posunulo ku předu. A to zkrácení, tak jak je v programu nyní naplánováno, je velice kontraproduktivní. My bychom při analyzování měli dbát na to, jaké položky narušují zaměstnanost, které jsou neutrální a které naopak vytváří nová pracovní místa. A to pokaždé, když máme nějaký návrh. Děkuji. A paní Bires má opět slovo na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pokud jde o EIB, tak myslím, že tady je také otázka, za jakých okolností by mohla si půjčovat na trhu, kde vstupuje vlastně do konkurence. Tak jak to bude vypadat po zavedení těchto mechanismů a za to bude mít nějaký dopad vzhledem k eh, výši nebo nákladu na půjčky. Pane komisaři, v tomto kontextu nemyslíte si, že na pracovní skupině, kterou vede Herman van Rompuy, byste měl předložit návrh, nebo pan komisař Ren, by měl předložit návrh, aby se zkoumalo, to, zda tedy státní dluh by jaksi neměl být nějak propojený mezi členskými státy či vzájemný. Myslím, že by to eh, mohlo být jedním z návrhů, na kterých by pracovala tato pracovní skupina. Děkuji. Děkuji. A závěrem opět uděluji slovo komisi. Pan komisař Barnier má slovo. Když dovolíte, k té důležité eh, otázce euroobligací a k tomu poslednímu bodu, který hovořila, eh, o kterém hovořila paní Berez, tak asi by bylo vhodnější, aby pan Ren vám odpověděl přímo, učiní to v nejbližší době písemně. Eh, paní Sharon Bowles hovořila na začátku o zátěžových testech, což jsou vlastně testy odolnosti vůči událostem, které ještě nenastaly a možná ani nenastanou. Takže je třeba si uvědomit, o co, o co se jedná. Komise poměrně brzy eh, toto zvažovala, eh, pan Barroso i pan Rence k tomu vyjádřili a říkali, že tedy transparentnost je zde velice důležitá a já tedy odkazuji na odpověď pana Baroza k této otázce. Pan Karas hovořil o velice důležitém bodu, který byl zmíněn v předchozích diskusích ohledně prevence. Především řekl, že za banky by měly platit banky a nikoli daňoví poplatníci. A já bych chtěla připomenout, že podle sdělení, které jsem předložil, chceme připravit na začátek roku 2011 příslušné právní předpisy, podle kterých by měly vzniknout takovéto garanční eh, fondy, eh, které by měly zajistit, že v podstatě ten, kdo za to může, bude platit. A týká se to i očkodnění. Ale to je pouze jeden z nástrojů, pane Karasy, e, Ty bankovní odvody, to je vlastně jenom jedna e, jedna cesta, jeden nástroj a samozřejmě je třeba, aby všechna rizika byla identifikována brzy ještě předtím, než se objeví krize. K ratingovým agenturám e, budeme analyzovat všechny otázky. Paní Berez hovořila o státních dluzích a já připomínám, že my pracujeme na diverzifikaci tohoto trhu, který se příliš soustředí jen do několika rukou a především zvažujeme možnost takové evropské agentury. To jsou myšlenky, které se objeví i e, v legislativních návrzích na konci roku 2010 či začátku 2011. Paní Beres také hovořila o používání paktu stability. Ano, podobně jako vy, já si myslím, že bychom měli zajít dál. V naléhavé situaci jsme vytvořili tento evropský eh, mechanismus finanční stabilizace. Eh, samozřejmě, eh, a tady odpovídáme paní Batesku, budeme pracovat i na stálejších mechanismech, komise eh, ve spolupráci s pracovní skupinou pod předsednictvím eh, předsedy Evropské rady ještě nezvolila právní základ pro předložení takovýchto návrhů mechanismu, eh, který by umožnil trvale řídit krize nebo krizové situace. Na závěr ještě v reakci paní, paní Podimata bych chtěla zmínit případ Řecka. Víte, že tady je velice silný závazek řecké vlády, která se hodlá podílet na této práci. Připomínám, že ta nedávná krize, která se dotkla vaší země, ale i další, a to, to riziko nákazy, které s tím souvisí, dobře ukázalo, jak členské státy v eurozóně především na sobě navzájem závisejí. Tato krize také ukázala, že je třeba, aby Evropa byla skutečně rozhodná a podnikla základní reformy pro zajištění řádného fungování EU a eurozóny rozhodnutí Rady ECOFIN z 9. května o vytvoření těchto dvou nástrojů je dokladem, že Evropská unie je schopná rychle zareagovat a, to, a efektivně zareagovat na velké politické a ekonomické výzvy. Myslím, že je ale samozřejmě zapotřebí ještě zlepšit tuto ekonomickou a rozpočtovou koordinaci. Vím, že to slovo koordinace Eh, možná eh, může být ještě překročeno, můžeme zajít ještě dál a hovořit o Unii. Eh, panu Rubigovi bych chtěla říci, že podobně jako on si myslím, že z té stávající situace se musíme poučit a musíme skutečně ta všechna rozhodnutí dotáhnout do konce. Musíme si vzít poučení z toho, jaký otřes to znamenalo pro euro a e, jaké poučení máme tady ze situace v Řecku a proto musíme nalézt takovou reakci, která povede ke skutečné stabilizaci. E, Komise také učinila důležité kroky v oblasti e, rozpočtového dohledu a je třeba udělat ještě více e, protože občané od nás očekávají, že skutečně jim nabídneme nějakou perspektivu růstu a zaměstnanosti. Takže hovoříme o dozoru, o stabilizaci, o regulaci o právní úpravě, ale také musíme hovořit o iniciativě v rámci Evropské strategie 2020, abychom se skutečně vrátili k růstu a zaměstnanosti. Proto, proto také v rámci eh, svého portfolia eh, přikládám eh, velký význam návrhu, který chci předložit na počátku října. Je to tzv. Single Market Act, který by měl zajistit, že bude lépe fungovat samotný základ celého evropského hospodářství a sice jednotného trhu. To je trh pro 500 milionů občanů, kde prostě není dobrá pozice pro ty úplně malé podniky. A pokud by tento trh fungoval lépe i pro malé malé a střední podniky, fungoval by lépe i pro spotřebitele a myslím si, že tento trh a jeho rozvinutí by mohl přispět ke zlepšení hospodářského růstu o 2%. Takže tento právní předpis eh, chceme připravit a mělo by to odpovědět na očekávání eh, evropských občanů. Děkuji. Závěrem rozpravy byl předložen návrh k rozhodnutí výborem eh, pro mě, měnu a tímto